podařil prosadit špicen kandidáty, ale jsem hrdá na to, že všechny klíčové otázky, za které jsme bojovali, jsou součástí programu nové komise. A jako SAD jsme dávali najevo naše přání a očekávání. Dosáhli jsme klíčových výsledků. V oblasti zahraniční politiky chci poukázat na to, že kredibilita EU jakožto globálního aktéra závisí na tom, jak budeme mít úspěšnou politiku doma a jak eh, to bude také všechno v pořádku eh, v našem parlamentu. Je důležité, aby komise hájila právní stát eh, doma i v zahraničí. A to znamená také jasné vyjadřování proti Putinům, Erdoganům, Boštinarům, Trumpům a Orbánům tohoto světa. Moje politická frakce vyzývá také komisi, aby udělala vše, co může, aby příští rok byla zahájena přístupová jednání se Severní Makedonii a Albánii. Vážení komisaři, je na čase začít s tou skutečně důležitou prací, tak aby zde byly výsledky plánu řešící klimatickou krizi a e, řešit udržitelné cíle, chránit pracovníky a mít zahraniční politiku založenou na hodnotách. A jsem pevně přesvědčená, že pod vedením prvního místo předsedu France Timmermanse a silného týmu sociálně demokratických komisařů. Tento tým bude blízko lidem, bude jim naslouchat a e, řešit to, co je trápí a v co vkládají naději. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Inet Feld. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní předsedající, sedím zde. Sedím zde v zeleném oděvu. Já vám svůj hlas dám, ale to z pragmatických důvodů, nikoli značením, protože je zde několik pozitivních věcí, skvělé, skvěl, někteří skvělí lidé, největší podíl žen, dokonce předsedkyně, Green Deal a zaměření na geopolitiku. To je dobře, ale upřímně řečeno mám i své pochyby. Odmítla jste stáhnout kontroverzní název eh, migračního portfolia takže vidíme, že jste spíše orientovaná na Varšavu a Budapešť než na progresivní síly v parlamentu. Nezávislá komise je klíčová pro fungující Evropskou unii. A zatím jste byla kandidátkou spíše národních vlád, ale 200 milionů Evropanů, kteří volili, hlasovali v květnu ne, ne, nechtějí nějaká zákonní jednání, ale chtějí moderní demokratickou politiku. A musíte teď ukázat, jestli vypatříte do té staré nebo do té nové Evropy. Takže máte můj hlas a teď si musíte také vysloužit mé nadšení pro vás. Přeji hodně štěstí. A nyní má slovo Nartosan. Paní předsedkyně van der Leyen, samozřejmě máte některé vynikající eh, zástupce, ale my nebudeme hlasovat pro vaše kolegium, protože tady jsou určité problémy jako politika eh, sousedství v rukách Orbánova muže, takže to nás neklidňuje. A potom i <clears throat> nás zneklidňuje ten název eh, Evropský způsob života, takže to nás velice zneklidňuje, zneklidňuje to a lidskoprávní aktivisty a feministy a dále budeme velice dělí, jak se budou tyto agendy rozvíjet. My zde <clears throat> ale nebudeme pouhými diváky, to ne. Chceme, aby abychom věci změnili. Jsme, přišli jsme sem, abychom věci změnili, dali nový impuls evropskému projektu, takže chceme pracovat třeba ve feminizaci zahraniční politiky, chceme seriózně řešit klima a chceme reagovat na sociální problémy e, spoluobčanů a my jsme tedy skupina, která bude ochotna spolupracovat, ale je třeba ukázat, že existuje politická vůle skutečně věci měnit, e, že No, protože my potřebujeme i feministy, eh, environmentalisty a další aktivisty. Děkuji, pan Vilimský, minuta. Děkuji vám za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Mnozí tady jásáte nad novou komisí. Já bych si dovolil mít opačný názor, vyjádřit ho zde. Z mého pohledu to byl naprosto špatný start. Proč? Za prvé, Máme v Lisabonské smlouvě ustanoveno, že komise, která se skládá z 26 nebo 27 komisařů, by se měla zmenšit minimálně o třetinu, měla by být efektivnější a pracovitější mm, způsob, jak řešit tyto věci. A tento velký počet komisařů sebou přináší problém, že se vymýšlejí nejrůznější nové regulativy, protože různé osoby eh, v původních zemích to možná ani neví, ale tito lidé se snaží prostě nějak potom zdůvodnit svoji existenci a svůj přístup k věcem. Za druhé se nezohledňuje, že v Evropě panuje propast mezi nomenklaturou, která si přeje větší centralizaci a těmi, kdo přeji větší, si přeji větší volnost a národní suverenitu. Bylo by možné to zvládnout, kdybychom se konečně vzdali té záplavy regulativu a zaměřili se na to, co Evropa skutečně potřebuje. Větší bezpečnost na hranici, větší prosperitu, generování větší prosperity a ne zaplavovat eh, trápit kontinent dalšími regulativy. Děkuji a nyní má slovo pan Terč. Děkuji, paní předsedkyně. Zde chci připomenout tři francouzské vojáky, kteří byli zabiti v boji proti islámskému terorismu. Takže a teď, paní van der Leyen, chci vám říci, že my budeme hlasovat proti, proti vaší komisi, poněvadž si myslíme, že Eh, jste se pustili cestou ideologického dobrodružství, které vůbec nereprezentuje zájmy Evropanů a jednotlivých evropských národů a ani ne sektorů, které teď mají velké obavy, protože vy jste se pustili do dobrodružství, jak jsem řekl, které velice zneklidňuje všechny to je, mám na mysli ten váš Green Deal, to je úplná fantasmagorie, opírá se o chiméry, opírá se o mm, různé vědecké, tedy poznatky, které zatím nejsou prokázané a které vyžadují obrovské množství peněz, které bude třeba do toho vložit, abychom vůbec více tedy v co? Kontrolovali jednotlivé lidi, státy, národy, podniky a to bude, mm, to bude zmenšovat jejich svobodu a znamená to i obrovské oběti, které budou muset přinášet různé státy i sektory, které za to vůbec nebudou mít žádnou kompenzaci. Děkuji, pan Papadakis, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nová komise v podstatě pracuje se stejnými ingrediencemi jako Evropská unie, to znamená přijímá politiky proti lidem, proti pracujícím, eh, sociální protekce klesá a lidé chudnou a je, jde to proti eh, proti eh, odborům a ekonomika neroste rychle. A možná asi nás čeká další krize. A zde dokonce i podporujete Green Deal a nové investice do digitálních technologií a na tom vydělává kdo? Velké firmy i zde v Evropské unii eh, pan, eh, existuje obchodní válka, nemluvě o té eh, válce s mm, USA, s Čínou a jak to bude s Brexitem a co militarizace Evropy. Zde vy jste byla dříve ministriní obrany přece v Německu a e, taky vy jste se vy, e, vy, vyjádřila jasně pro, e, proti komunistům. No, to jsou ti, kteří bojovali proti kapitálu v Evropské unii. Bojovali za lidi. Děkuji. Pan Tajány, minuta a půl. Směrová van zde mm, my budeme hlasovat o důvěře ve vaší komisi, protože vy jste dali do centra vašeho zájmu osobu, jednotlivce, migraci, vnitřní, externí bezpečnost, eh, technologie, digitální technologie, vztahy se Spojenými státy a další. Takže to jsou politiky reálné, nebyrokratické, ale budeme dbát na tom, aby tyto závazky se eh, zrealizovaly i E, tedy do budoucna, až budeme bilancovat, samozřejmě boj proti změnám klimatu, v tom se an- budeme angažovat, ale nesmíme tím penalizovat náš průmysl, na to budeme dbát a nesmíme tím penalizovat náš, naše zemědělství. Zde samozřejmě průmysl je nezbytný v Evropě, aby vytvářel pracovní místa, aby je třeba mít i politiku hospodářské soutěže, která bude adekvátní, která umožní našim podnikům konkurovat nejenom vnitrostátně, ale i mezinárodně. A zde i je třeba bojovat proti nekalé soutěži, eh, i proti eh, čínské hegemonii, která se snaží Eh, i zde provádět dumping i environmentální, sociální, nemluvě o tom obchodním a tak ohrozit náš výrobní systém. Pozor také na eh, zemědělství a výrobu potravin. Nemůžeme eh, tedy opustit naši společnou politiku, protože to je základní politika pro pracovní místa, pro naši soběstačnost v EU a udržitelnost. I pokud jde o imigraci. Zde pozor, je třeba věnovat se Africe a je třeba i vytvořit takový maršálův plán, tak aby tento kontinent mohl růst a snížila se tak migrace z Afriky do Evropy. A dále poslední slovo, pokud jde o právní stát. Nezapomínejme, že mám, že je třeba i eh, hovořit o eh, mm, právním státu, státu eh, způsobem, který bude blízký pravdě. Děkuji. Minut. Jeden na půl minuty, paní Více? Dnes je velice důležitý den pro tento parlament. A budeme schvalovat komisi pro nadcházejících pět let a myslím, že je velice pozitivní, že Evropa bude prvním uhlíkově neutrálním kontinentem. A je také důležité, že jsme odpovědní a svým dětem přenecháme udržitelnější Evropu. A to je velice důležité. Nikdo by neměl zůstat pozadu. Potřebujeme spravedlivou transformaci a také musíme zajistit, aby Evropě bylo více pracovních míst s dobrými pracovními podmínkami, a to eh, především pro mladé. Sociální práva je nutné posílit v členských státech a je nutné i nadále pracovat na sociálním pilíři, za kterým stojí všechny členské státy. Současně však musíme ehm, připravit takovou migrační politiku, která je odpovědná ehm, a proto jsem rád, že máme Johansen. Ona právě toto dokáže. A také vítám iniciativu za Unii rovnosti a také, že má strategii rovnoprávnosti. Musíme zajistit, aby komise mohla e, podpořit naše základní demokratická práva e, a že se to z praxi podaří. Děkuji. E, děkuji, paní z Jedna minuta. Vážená paní předsedkyně komise, za chvíli s přesvědčením vám dám svůj hlas. Ještě nikdy jsme neměli takto ambiciozní komisi v oblasti klimatu, takto nakloněnou ženám a vedenou ženou, která je ambicio, takto ambiciozní v migraci a obraně, která sází na inovace, digitalizaci a naši ekonomiku. Pan Borel bude bojovat za místo Evropy ve světě. A vy, a s tím počítám, podpoříte konferenci o budoucnosti Evropy, že to bude konference bez limitů, která bude moci zvažovat řadu věcí o tom, jak by měla vypadat budoucnost Evropy. Paní van der Leyenová, myslím si, že to vysílá významný signál občanům, že budeme mít tuto konferenci, která bude řešit, jak má v budoucnu Evropa fungovat pro občany. Paní von der Leyenová, nepřekvapí vás, že vás oslovuji co by Amazonku.

pod nejrůznějšími ušlechtilými záminkami je zaváděna cenzura a trestány odchylné názory. vidím pomalou realizaci děsivých vizí ze známého románu george orwella. one thousand nine hundred and eighty four jedna minuta. vážená paní von der leyenová je celá řada věcí, eh, u nichž s vámi nesouhlasím, konkrétně federalizace EU, vznik superstátu a eh, jsem zklamán, že po tolika letém členství v EU jsme eh, vás nedokázali přesvědčit, že úspěch EU jsou, závisí také na suverenitě členských států. My jsme připraveni odejít, ale bez ohledu na naše rozdíly v názorech nemá Evropa žádného většího přítele než právě Spojené království. Problematika migrace, bezpečnosti, demokracie, eh, právního státu a eh, skutečně právě Spojené království je nejlepším spojencem pro vás v této oblastech. Nadcházející období bude velmi těžké, jak budeme nově definovat náš vztah a doufám, že si EU bude pamatovat, že právě eh, svobodné Spojené království se volným obchodem a podobně, je také v zájmu eh, občanů EU. Eh, působil jsem jako poslanec krátce, ale musím říci, že si vážím spolupráce s našimi eh, kolegy tady a budu se těšit na spolupráci tak, jak budeme hledat lepší budoucnost pro všechny naše občany. Jeden a půl minuty, pan Ranžel. Děkuji, paní předsedkyně paní předsedkyně, paní zvolená předsedkyně. Za prvé, chci vám poblahopřát k tomu projevu, který jste přednesla, k vašemu programu, k vašemu týmu. A také i vám chci eh, poděkovat za tu možnost, jak inspirovat, za tu vaši schopnost inspirovat lidi. Na rozdíl od nizozemského kolegy, tak eh, můžete počítat nejenom s mým hlasem, ale i s mým nadšením. Nemůžeme akceptovat rozpočet, který by byl nižší než rozpočet předchozí. A my především musíme se podívat na politiku soudržnosti, protože ta je ohrožena a bez soudržnosti nebude Evropská unie. Je zde riziko, před námi jsou velké kroky, jako ten eh, transformační fond, ale eh, tam je riziko, že by mohly do toho fondu být převedeny peníze se soudržnosti, ale přece soudržnost nelze eh, zredukovat. A dále konference o budoucnosti Evropy. Musíme se zcela zapojit na, do tohoto plánu a přesvědčit občany. Dnes někteří kolegové tady eh, o tom pochybovali, ale mm, inkluze je zcela zásadní a proto je třeba občany zapojit do konference. To je zásadní krok pro tuto komisi i pro všechny instituce, to znamená úspěšná konference o budoucnosti Evropy. Děkuji. Děkuji, minuta a půl, pan Moraes. Děkuji, paní předsedkyně eh, britské volby Eh, nebrání tomu, aby byl vyslán komise do komise komisař. To je právní závazek a skutečně ve mně to vzbuzuje velké politování, protože tady přece jde o seriózní spolupráci, proto jsme tady a v tomto duchu bychom měli pokračovat. Takže právně to není kompletní, to je fakt. Tato komise byla součástí procesu a já jsem Ehm, hrdý na to, že vznikla komise, která vznikla, ale i hm, součást toho procesu byla nízkouhlíková ekonomika, Green Deal, směrnice o zákazu diskriminace a hm, v těchto agendách často byly skluzy. Proč? Protože tam vznikly problémy a problémy je třeba překonávat. A proces, kterým vznikala vaše komise, to byl výraz spolupráce mezi skupinami a budeme hlasovat, ano. A chci zmínit dvě věci. Posledních 20 let eh, jako eh, jsem eh, tím strávil hodně času, to bylo 39 mrtvých v, v kamionu, potom ty desítky mrtvých ve středozemní moři, takže zde ta komise, jakmile nastoupí, musí na tom pracovat. Je to velká výzva, mimořádná výzva pro tuto komisi, protože tady je takový pocit, že zde politika Unie byla špatná. Proto vám přeji hodně štěstí, ale jak říkám, vše musí být v souladu s našimi základními právy, důstojností a lidskými právy. A eh, jak jste, paní předsedkyně, i zmínila, že je třeba mít do budoucna zodpovědné data a eh, nechceme, aby tedy mm, byla Čína a Spojené státy, které eh, nás předeženou, pokud jde o HDP a inovace. To je velká výzva pro Evropu. Evropskou unii a já jsem hrdý, že mohou být součástí této Evropské unie, která se takto bude angažovat. Děkuji, pan Gerenc. Minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Není pochyb o tom, že členové budoucí komise jsou kvalitní. A já mám na mysli eh, komisaře z mé politické rodiny, kolegu Nikolase Šmita, protože tady nikdo nemůže popřít jeho schopnosti a to platí i ostatních, ale také Sylvie Goulard. Která z mého hlediska byla špatně nahlížena při svém parlamentním slyšení. To parlamentní slyšení to není nějaká rekreační záležitost. Samozřejmě v těchto případech jsou kritické otázky nejen žádoucí, ale rovnou potřebné. Nicméně nic eh, nemůže ospravedlnit nepřátelský postro, postoj poslanců. A to vyvrcholilo tím, že někdo prohlásil We will kill her. A to je prohlášení, které není slučitelné s dobrým chováním poslanců. Jakmile je přijato takovéto rozhodnutí bez objektivity, tak je to skutečně mimořádná záležitost. Já nemohu akceptovat způsob, jakým bylo toto rozhodnutí přijato ze strany některých mých kolegů. Mr. Madison, for one minute. Pan Madison na jednu minutu. Äh, äh, bohužel není možné podpořit tuto komisi. A proč? Äh, protože této komisi chybí jakákoliv demokratická legitimita. Paní předsedkyně von der Leyen vůbec nefigurovala na volebním lístku. A já bych eh, byl schopen pro ní hlasovat, kdyby byla mezi špicen kandidáty, ale to se nestalo. A de facto eh, z minulé, z minulé kariéry, jakožto, eh, předsed, jakožto ministrně obrany v Spolkové republice Německo, neodvedla zrovna nejlepší výkon. Takže s ní v čele Eh, tato komise eh, nevypadá, že by mohla odvést dobrou práci. Eh, v současné době se snaží hovořit o klimatu a zelené klimatice. Pane Marisone, pan Karas vás něco zeptat v rámci modrekaty? A

já bych eh, chtěl poblahopřát eh, za to, co jste dosud odvedla a co ještě také chcete odvést eh, jako tuto práci. Já vám lidsky věřím. Já nechci vám dávat další politické rady. Velice dobře víte, paní nastupující předkyně, co budete muset dokázat. Během těch pěti let budete čelit daleko větším výzvám než dnes. A já bych eh, vám přál, abyste nepřišla o svoji osobní motivaci, energii. Eh, já musím říct, že já jsem také byl eh, v Lotyšsku během krize ministerským předsedou, takže vím, o čem hovořím. A já věřím, že tento parlament bude konstruktivním partnerem pro vás i pro Evropskou komisi, navzdory možná politickým neshodám. Takže spolupracujme. Děkuji vám a přeji všechno nejlepší. Děkuji. A nyní Catch the Eye a já budu velice přísně trvat na tom, abych se všichni vyšli do jedné minuty, aby mohlo promluvit co nejvíce lidí. Paní Spiraky na jednu minutu. To Kyria Proedre, Kyria von der Leyen, Děkuji, paní předsedkyně, paní von der Leyen, předsedkyně nové komise. My vás podporujeme a přinášíme vám také svou důvěru. Důvěru v Green Deal, který může být velkým mezníkem pro Evropskou unii. Stačí, abychom se dohodli na tom, že potřebujeme dostatečné financování, že potřebujeme účast soukromého sektoru a že je nutno podporovat inovaci všemi možnými prostředky tak bude Evropa postupovat vpřed, tak bude Evropa první, která do roku 2050 bude bezuhlíková. Ale pořád ještě Evropa je závislá na uhlí a na tu část Evropy nesmíme zapomínat. V regionu západní Makedonie jsou lidé v této situaci, kteří chtějí, aby je někdo uklidnil ohledně jejich výhledu do budoucna. Ta spravedlivá transformace bude muset eh, priori- být prioritou pro vás. Děkuji, pan Porglec, za jedna minuta. Děkuji vám, eh, paní předsedající, dámy a pánové. Já podpořím celý tým komise, ačkoliv eh, nesouhlasím úplně se vším. Každý měsíc, kdy komise nemůže vyvíjet činnost, je ztraceným měsícem pro Evropskou unii i pro Slovensko. Přál bych si, aby Evropská komise eh, brala ohled na to, co slouží nám všem, zejména následující výzvy. Transformace, která by měla být sociální a zelená, spolu s spravedlivým sociálním přechodem. Musíme trvat na větší integraci, eh, která pomůže také lidským právům. Evropská strategie pro udržitelný rozvoj, společný eh, technický pokrok a společné investice do infrastruktury. Také si přejeme pokrok na západním Balkáně, multilateralismus a také dodržování mezinárodního práva. Že já jsem také Eh, také podporuji setrvání eh, Spojeného království v Evropské unii. A teď, když jsme eh, dotáhli proces demokratického přeskumu, tak vítám možnost hlasovat pro komisi, aby mohla začít pracovat na obrovských výzvách, jim štělí náš kontinent, jako jsou obchodní války, klimatické změny, diskriminace. Ale i já jsem zasmušilý z toho, že byly, byla porušena Eh, pravidla Evropské unie, když Spojené království nejmenovalo eh, komisaře. Lidé eh, předložili své nejlepší, nejkvalitnější, nejinteligentnější kandidáty a my necháme místo toho u stolu prázdné? musí to být snad jedinečný příklad v dějinách, kdy eh, nějaká země eh, usilovně, se usilovně snaží mít menší a menší vliv, eh, kdy je tu tedy lobování pro to, abychom byli sticha. Doufám, že nová vláda bude daleko rozumnější. Děkuji, paní Tomašič. Děkuji vám, paní předsedající Nová Evropská komise eh, eh, samozřejmě má daleko více žen ve svých řadách, eh, ale musím říct, že rozdělení portfolií je poněkud zmatečné a asi nepovede k větší účinnosti práce. Evropská komise je demokratická, i když má své chyby, ale myslím, že bude sloužit svému úkolu. Komisaři jsou ze různých politických proudů, ale zdá se, že eh, tato komise eh, je jako, vypadá jako eh, politický orgán, který má vlastní politickou agendu. Já doufám, že mě brzy příjemně překvapíte. Děkuji, pan Ferreira. Signore Presidente, signore van der Leyen, pela sua composição, pelo seu programa político. Esta é uma comissão. Paní předsedkyně, svým složením a svým politickým programem je tato komise zvolena tím, kdo vládne, aby hájila jeho zájmy. Pouze velké mocnosti mohou prohlubovat systém ovládání jednotného trhu na úkor zemí, které mají velké problémy. Komise kde se směšuje politická a ekonomická moc, velký kapitál, velké finanční a ekonomické skupiny, které mají přímé spojení do Berlemontu. Takže to je podkopávání politiky soudržnosti. Spojujete to se strukturální reformou, která nebude sloužit k ničemu jinému než ke zničení veřejných služeb a bude zhoršovat eh, situaci v oblasti zaměstnanosti. Vidíme to také v růstu moci extrémní pravice. Komise navazuje spojení mezi sociální demokracií a mezi pravicí. Vypršel vám čas, pan Kelly, na jednu minutu. Děkuji. Předsedkyně Uršulo, já vás eh, plně podporuji a já, že i kolegium se, kolegové se těší na spolupráci s vámi, další členové kolegy a komisařů. Líbí se mi, jak jste eh, získala podporu eh, pro svoji kandidaturu. Změna, jak jste se snažila získat podporu zelených, kteří eh, představují pouze 10% parlamentu, aby se jim slíbila nový Green Deal. A možná, že dnes ne, nemusím podpořit vás a kolegy, nemusím být spokojen s tím, co je v novém Green Dealu, protože to není možná dost ambiciozní, tak chtěla byste změnit váš titul na to, co to vlastně je a mělo být, to znamená posílit klimatické strategie pro Evropu, protože všechny strany této sněmovny jsou odhodlány bojovat proti klimatickým změnám. Žádná jedna skupina si to nemůže přivlastnit. Takže posílená strategie pro klimatické změny. To by tak odpovídalo. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, paní předsedající, paní nastupující předsedky komise, musíme začít s naší práci, prací. Eh, vy jste přijala naše návrhy, a ve svém týmu máte také ty nejlepší z nás. V programu a také vaší řeči jsme slyšeli mnoho krásných slov, ale zatím to nevypadá, že byste byli, byla schopna eh, řídit ty zdroje, které proto máme. Vidíme, jak vypadá situace v oblasti emisí v Evropě, požáru v Evropě. Ano, my váháme, Spojené státy z toho mají užitek, eh, zejména v oblasti digitalizace, kde mají náskok. A my skutečně musíme se ujmout eh, iniciativy, my musíme eh, spolupracovat s vámi a také s radou. Děkuji. Paní Barandika. Gracias. El part. Děkuji. Baskická národní strana podporuje nejparitnější Evropskou komisi. Potřebujeme, aby byly ve vedení i ženy a aby se ukázalo, že vycházíme z hodnot, ne ze zájmu. Potřebujeme silnou politiku, průmyslovou politiku, která půjde směrem k oběhovému hospodářství. Musíme také řešit klimatickou nouzi udržitelným a integrovaným a inteligentním způsobem finanční ekonomika musí podléhat té produktivní. Musíme mít eh, stejné standardy sociální ochrany, musíme zajistit eh, důstojný život a také eh, lidskou imigrační politiku. Musíme integrovat a přijímat. Také očekáváme definitivní impuls k tomu, aby se zlepšil právní stát. To je nejlepší odpověď pro extremisty. Potřebujeme více demokracie, dialog, empatii, dohody a také lidskost. Obracíme se na Gambuse, který byl naším přítelem. Připomínáme ho a ať odpočívá v pokoji. Děkuji, pan Papadimolis. Děkuji, paní předsedkyně, paní von der Leyen. Já budu hlasovat proti nové komisi a jejímu programu. Myslím si, že cíle, které jste si stanovila, nemohou být naplněny s rozpočtem, který představuje pouze 1% HDP Evropské unie. Kromě toho nesouhlasím s rozdělením rozpočtu na soudržnost, na společnou zemědělskou politiku a na sociální výdaje. Myslím si, že Evropa je paralizována, nedokázala najít řešení pro otázku uprchlíků. Já nechci komisi, která bude rukojmím Salvínyho a Orbána. Myslím si, že potřebujeme ambicioznější cíle v boji proti klimatickým změnám a také proti korupci a nedostatečné transparentnosti a proto GUE NGL bude hlasovat proti nové komisi a bude hrát aktivní roli v opozici v příštích pěti letech. Děkuji. Děkuji, paní Novák. Vána gospa predsednica, spoštovaní komisáři, iskrené čestitke za odlično představitev vašeho programu. Tudy... Vážená paní předsedkyně, já bych vám chtěla poblahopřát k Eh, skvělé prezentaci programu. Já jsem velice ráda, že polovinu komise tvoří ženy a já jsem přesvědčena, že spolupráce bude velmi efektivní. Eh, vy jste také se zaměřila na to, co je důležité eh, v reálném životě. Zdraví, bezpečnost, klimatické změny. A samozřejmě důležité je, aby naše cíle byly podporovány také rozpočtem, poněvadž jedině takto lze cílu dosahovat. Těší mě především to, že do středu své politiky stavíte člověka a jeho potřeby. My v Evropě eh, máme všude stejné potřeby, zejména bezpečnost a mír. To jsou hodnoty, na kterých stojí Evropa paní <clears throat> předsedající. předsedkyně. Evropská komise v minulém roce předložila návrh dvou směrnic, jejich cílem je stanovení eh, daní z některých eh, digitálních služeb. Paní předsedkyně von der Leyen hovořila o nutnosti zavedení spravedlivé digitální daně. Já bych vás rád srdečně podpořil a přeji vám hodně odhodlání a rozhodnosti, protože je to potřebné. Bohužel práce v Evropské radě svědčí o tom, jak je digitální daň složitě realizovatelná, kolik má protivníků a na jaký odpor naráží. Ale tím více, paní předsedkyně, vám přeji vytrvalost, rozhodnost a vyjadřuji naději, že se od toho záměru neodkloníte. Děkuji, pan Bogovič. <clears throat> Spoštovaná eh, gospa von der Leyen, spoštovaná... Vážená paní von der Leyen, eh, máte moji podporu a já vám blahopřeji k kompetentnímu a vyváženému týmu. Eh, máte ty pravé lidi, eh, ty, kteří budou schopni zvládnout klimatické změny, digitalizaci, zdravotnictví, demografické problémy a tak dále. A těší mě na to, že problémy chcete řešit tak, aby se otvíraly nové šance. A to bude garance pro to, aby Evropa zůstala nejkrásnějším kontinentem na světě, kde se dá Eh, bohatě a šťastně žít, eh, kde lidi chtějí žít a kontinent dále rozvíjet. Eh, těší mě, že podporujete také rozšiřování Evropské unie o západní Balkán. Musíme pomoci těmto státům v demokratizaci a v dohánění toho spoždění, které mají ve vlastním rozvoji. Ale také demografické problémy jsou problémy s macitis. Na závěr paní, na závěr paní Grapiny perdón, perdón, perdón. <laughs> Grapini? Aha, Grapini. Já vám děkuji, paní předsedkyně. paní uh, jmenovaná předsedkyně komise, eh, dali jsme vám jakýsi Biankočet, naslouchali jsme eh, toho, tomu, co jste říkala dnes. Bylo by dobré, kdybyste kladla důraz na jednotnou Evropu. Pořád ještě máme tři státy, které nejsou v Schengenu máme usnesení parlamentu, naše země už je přes 10 let člen, členem Evropské unie a pořád ještě nejsme v Schengenu. A já taky si myslím, že samozřejmě máme nadále velké e, problémy s, s, te, s terorismem, s, s násilím p, proti e, ženám, ale e, zatím eh, kvůli tomuto váhání klesla naše důvěra. Vy musíte tu důvěru získat zpět, takže je to, není to úplně eh, vyslovení důvěry, je to eh, trošku je, je, jakási pochybnost v tom. Thank you for your Kolegové, tato debata je skončená, já vám děkuji za spolupráci a děkuji paní von der Leyenové. Nyní vyhlašuji krátkou přestávku do 12. hodiny. Děkuji vám.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 Prosím, kolegové, posaďte se. Prendiamo posto. Innanzitutto vorrei dare... Ze všeho nejdříve chci přivítat

Máme to potěšení přivítat na čestné tribuně delegáty z japonského parlamentu, z obou komor. Vítejte. Jsou zde na meziparlamentním setkání mezi Evropskou unii a Japonskem. Delegace je vedena Itsunori Odonerou, který je poslancem sněmovny reprezentantů. Je pro nás ctí přivítat zde ve Štrasburku naše japonské přátele. A mám také to potěšení pozdravit na čestné tribuně 80 žáků v doprovodu učitelů, kteří přijeli do Evropského parlamentu, aby zde představili své prohlášení o právech planety. Vítejte mezi námi. E Děkujeme jim a jsme rádi, že je můžeme přivítat zde v Evropském parlamentu. E a nyní? Nyní zahájíme hlasování o Evropské komisi. Prosím. Pane předsedo, před dvěma dny 13 eh, francouzských eh, vojáků padlo v boji proti terorismu a tento parlament je neuctil minutou ticha, takže já vás žádám, pane předsedo, abychom měli minutu ticha a aby všichni povstali za naše vojáky, kteří obětovali svůj život v Mali. moment. Moment, moment. Pane Žado, možná jste včera v sále nebyl, když jsme připomněli ty padlé vojáky v Mali. Možná jste nedával pozor, anebo jste tady nebyl, ale my jsme už vzdali čest francouzským vojákům padlým v Mali. Ale Ne, nedávám vám slovo. Vzhledem k tomu, že toto je společný pocit všech poslanců, tak já vás vyzývám k minutě ticha. Zahájíme volbu komise. Rád bych vám připomněl, že nejdříve vystoupí zástupci jednotlivých politických frakcí v opačném pořadí. Paní Fox, jedna minut, dvě minuty. My fellow MEP. Drazí poslanci a poslankyně, buďme upřímní vůči našim voličům doma. Tento proces je fraška. Jsme v jako armáda, která tady má jen nominálně orazítkovat a potvrdit něco, co už je hotové. Tento parlament je pouze falešnou zástěrkou, která dává jakousi, eh, jakýsi nátěr legitimity eh, tomuto procesu. A všechna ta slyšení byla také falešná. A my teď můžeme si jen vybrat nebo odmítnout z eh, určitého výběru předem vybraných lidí. To je vtip. Tato, toto pokrytectví je schrnuto tím obrovským eh, plagátem Uršuly eh, v Bruselu před parlamentem. Je to nechutné a je to propagandistické. Říká se tam, eh, za svobodných voleb eh, lidé určují, kdo je u moci. To je pravda v případě demokracií a je, je to lež a dezinformace ve vztahu k této komisi. Paní von der Leyen se nedostala do své pozice k, díky lidem. Jediná, mm, jediná pravomoc v jejich volbách byla eh, ta Kabala, která prosadí, prosadila jako kandidátku na poslední minutu. A i když stěží prošla, tak teď má najednou pravomoci diktovat pravomoci Evropy, má možnost vnutit svoji agendu milionům evropských občanů, ať už se jim to líbí nebo nelíbí. Například k ambice na Green New Deal, hlubší integraci, úsporná opatření nebo jmenování pana Borela, který je pro jmenová, pro hlasování kvalifikovanou většinou. Ve skutečnosti eh, národní státy mají právo určovat politiku a tato federální politika jim to krade. Je to v podstatě eh, odjímání moci lidu. A ve Spojeném království budou voliči přímo hlasovat, přímo si zvolí, komu dají svůj hlas a svoji moc. A všichni budou rovní u UREN. To znamená, oni jsou, oni jsou ti, kdo rozhodují, ne politici. Děkuji, paní Fox. Paní Obry má slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dnešní hlasování není jako ty ostatní. Je to důležité hlasování, možná hlasování století, abychom čelili dvěm největším výzvám klimatická katastrofa a krize nerovnosti. A to jsou dvě věci, které se nemohou řešit nějakými protichůdnými závazky. Po tom slyšení musíme říci, že teď už jsme se dostali do závěrečné fáze. Tři komisaři byli eh, vyřazeni, tři kandidáti kvůli střetu zájmu. Samozřejmě jsou zde sliby, které musíme vítat, jako například minimální plat, právo na angažovanost, anebo také eh, perspektivu eh, izolací budov, ale musíme si dát velký pozor, pokud jde o vytváření většin sociálního pokroku, ale přesto vy jste zodpovědní za demokratické, sociální a ekologické krize. Jak můžeme dosáhnout zeleného dílu, když pokračujeme v těch eh, věcech, které eh, ničí klima, navíc máme finanční ráje, jak eh, můžeme vrátit naději evropským národům naději, když pořád chceme, aby si utahovali opasky. Takže zároveň jsme hasiči a zároveň pyromani. Takže je jasné, že ta důvěra je opravdu hraniční. A je pravda, že lidé si zaslouží něco lepšího. Ambiciozní nový zelený úděl, který vytvoří tisícovky eh, pracovních míst, změní naše způsoby dopravy, naše způsoby života, způsoby konzumace. Musíme skoncovat s beztrestností nadnárodních eh, firm, které neplatí